dnešního zasedání bude předložen parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání. pokud nejsou žádné námitky usnesení přijatá na dnešním zasedání